Dobrý den, vám přeji, začneme a sice začneme s chválením pořadu jednání. Máte prosím nějaké námitky nebo nějaké poznámky k tomuto pořadu jednání? Jestliže ne, tak je schválen. Deuxième point à l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux des réunions Eh, druhý bod, to je eh, schválení zápisu ze dvou zasedání 22. března a 5. dubna tohoto roku. Zápis z tohoto jednání jste dostali. Máte-li nějaké poznámky, tak eh, je prosím sdělte do konce tohoto zasedání a pokud je nezdělíte, budou považovány záznamy za schválené. Dále eh, sdělení. Já sama žádné sdělení nemám. Ptám se komise, zda má nějaké sdělení. Prosím, máte slovo. Uh, thank you, Madam Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne všem účastníkům. Eh, možná, že je to to období dovolených, ale faktem je prostě, že tak či onak nemáme žádné sdělení pro vás. Děkuji. Je vais changer, je vais prendre Est-ce que ce micro-là... Tak já doufám, že s tímto mikrofonem je to lepší. Tak dobrá, necháme zapnutý tento mikrofon. Šestý bod na pořadu jednání. Mandát pro trialog o návrhu rozpočtu 2012. Náš výbor připravuje stanovisko pro rozpočtový výbor o mandátu eh, parlamentu pro trialog k návrhu rozpočtu 2012. Spravodajem je pan Gerens a dávám mu hned slovo. Pane Gerenci, máte slovo k vašemu návrhu stanoviska k trialogu. Mohl bych vám navrhnout, že mi ještě ponecháte pět minut, abych se na to mohl soustředit a Eh, že byste překročili k dalšímu bodu předsedkyně. Ale problém je, že i další bod eh, máte ve své gesci vy. Tak eh, chcete-li, můžeme to prohodit, to pořadí a můžeme nejdříve hovořit o budoucnosti rozpočtové podpory. No, jestli souhlasíte, tak přejdeme rovnou k bodu 8, což je výměna názorů s panem Górem. Souhlasíte? Dobrá, to bude trvat eh, hodinu. Pane Garanci, hodinu, hodinu máte k dispozici. Jak všichni víte, čtvrtá konference OSN o nejméně rozvinutých zemích se bude konat od 9. do 13. května v Istanbulu. Cílem této konference je posoudit eh, výsledky plánu desetileté akce pro nejméně rozvinuté zemi, tak jak to bylo schváleno v Bruselu v roce 2001, a schválit nové, nová opatření a strategie pro udržitelný rozvoj nejméně rozvinutých zemí eh, na období dalšího desetiletí. 3. března během výměny názorů s panem Diarou pod tajemníkem, pod generálním, no, zástupcem generálního tajemníka OSN, který je také zvláštním poradcem pro Afriku a vysokým představitelem pro nejméně rozvinuté země. E, bylo zdůrazněno, jak důležité je, aby se také parlamenty podílely na přípravě Istanbulské konference, a to konkrétně na e, přeskumu akčního programu z Bruselu a na stanovení priorit pro rozvoj těchto zemí. Vzhledem k tomu, že v tomto procesu je pan Gor velice, velice zaangažován, velmi vřele ho tady vítám. Pan Gor je vedoucím sekce ehm, výzkum a politické analýzy v africké divizi nejméně rozvinutých zemí a speciálních programů KNUSET nebo UNCTAD. Pan Gor řídil oddělení výzkumu ve zprávě eh, UNCTAD po téměř 10 eh, let od roku 99 do roku 2008. A já bych chtěla říci, že než mu dám slovo, chci zdůraznit, jak velice důležitou práci v UNCTADu odvedl a že se doufáme, že tyto, toto úsilí povede k tomu, že se bude věnovat zvláštní pozornost těm nejméně rozvinutým zemím. Pane Gore, máte slovo na zhruba 20 minut. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za vaše laskavá slova o UNCTADu, naše eh, a k naší práci v této oblasti. Pro mě je velkým potěšením tady dnes eh, mezi vámi být. Já jsem si připravil eh, to, že vám přednesu ty nejdůležitější body z, našeho, z naší poslední zprávy, která se jmenuje eh, k nové mezinárodní architektuře pro nejméně rozvinuté země. Moje prezentace se bude týkat tří hlavních eh, otázek. Za prvé, jak si eh, nejméně rozvinuté země vedly během období 2000 až 2010. Druhá otázka, jak, eh, jak funguje, jak dobře funguje globální partnerství pro rozvoj. A třetí otázka, co je možné udělat na zlepšení globálního partnerství pro rozvoj. Když se podíváme na to, jak eh, se těmto zemím dařilo v poslední dekádě, tak můžeme říci, že eh, podobně jako jiné země, také tyto země prošly eh, tím cyklem eh, rozvoje a poklesu. V roce 2008 došlo k obrovskému poklesu v rámci krize a pak zase k nárůstu. Růst byl rychlejší, jejich růst byl rychlejší než růst jiných rozvojových zemí a byl také samozřejmě rychlejší než u rozvinutých zemí vlastně se naplnil cíl bruselského akčního programu, což je velký výdobytek. Bylo to rozhodně vyšší než v 90. letech a také mnohem vyšší než v 80. letech. Tyto země eh, byly relativně eh, odolné eh, krizi. Ovšem tato odolnost je přece jenom i určitým zklamáním, neboť Eh, tady šlo o období, kdy ceny hlavních eh, produktů, hlavních komodit rostly. A vlastně také mohu říci, že ten dobrý růst není tak dobrý, jak to vypadá. Přes velmi dobrý výkon jsou přece jen tyto země ještě velice za ostatními rozvojovými zeměmi, mají malé produktivní kapacity a také pomalu eh, snižují chudobu a jen těžko dosahují cílů milénia. Můžeme říci, že došlo k velkém, velmi masivnímu boomu, ale k velice malému snížení chudoby. A otázka zní, proč? Proč je tomu tak? A my si to postupně projdeme na eh, různých diapozitivech a ukážeme si, že se velmi málo rozvíjí eh, výrobní produktivní kapacity v těchto zemích. Zemědělství a produktivita v zemědělství jen velice pomalu roste. Tyto země mají velký problém rozvíjet produktivní aktivity mimo zemědělství. Ten boom vlastně táhne nárůst cen hlavních komodit. Dále také nás může trápit stále rostoucí dovoz potravin 24 miliard eh, v roce 2008. A když se podíváme na další diapozitiv, tak se dostáváme eh, ke statistikám chudoby. A můžeme konstatovat, že situace v těchto zemích znamená skutečně masivní chudobu. 53% obyvatel žijí s menší eh, sumou než 1 dolar. To je 421 milionů lidí. Můžeme odhadovat, že to je třetina Eh, třetina těch nejchudších zemí na světě žije v těchto zemích eh, LDC. A když se podíváme na další diapozitiv, tak eh, tady vidíme výkon z hlediska cílu milénia. Tady je důležité, že došlo k bodu obratu v roce 1994 v tom smyslu, že výskyt chudoby se až do té doby stále zvyšoval. Podle našich údajů eh, to bylo 60 obyvatel v roce 1994. Do té doby stále to rostlo. Od roku 1994 to začalo pomalu klesat a v roce 2000, po roce 2000 eh, ten pokles byl výraznější, což je eh, pozitivní bod, že výskyt chudoby nebo podíl chudoby eh, se snižuje nižší, než jaký byl cíl milénia. Znamená to, že Stále velmi mnoho lidí žije v eh, obrovské chudobě, a to přesto, že výskyt chudoby klesá. Počet lidí, které, kteří žijí s méně než jedním dolarem denně v LDC, eh, v roce 2007 se zdvojnásobil oproti eh, roku 1980. Teď se podívejme na další dva diapozitivy, kde Můžeme hovořit také o pokroku eh, MDG, tedy cílů milénia. A musíme říci, že většina eh, těchto zemí LDC nenaplní, nenaplňuje cíle milénia. Další věc. Máme tady rychlý růst, ale na druhé straně velmi pomalé snižování chudoby. Čím to je? To je právě to nejdůležitější sdělení, které vám chci přednést a to je na tomto diapozitivu. Tady vidíme, že hlavní výzva eh, v těchto zemích LDC je vytvářet produktivní eh, pracovní místa pro eh, rychle rostoucí pracovní sílu. Není možné snížit chudobu, pokud nezačneme vytvářet produktivní, produktivní pracovní místa. Otázka zní, jakou, jaké měřítko má tato výzva. My tady máme eh, příklad v Mali a v Madagaskaru. Tato čísla ukazují eh, nárůst pracovní síly, prostě mm, demografický vývoj, počet lidí, eh, kterým je 15 až 55 let a počet, no, tedy nárůst počtu těchto lidí. V Mali vidíme, že v roce 2005 tady bylo 171 800 eh, lidí navíc eh, v řadách pracovní síly. A toto číslo každým rokem naroste až na vrchol v roce 2045, kdy to bude 447 800 lidí ročně. Čili jinými slovy, chceme-li v Mali snížit chudobu, musíme Eh, vytvářet 171 eh, 800 pracovních míst v roce 2005 a v každém roce víc a víc a víc pracovních míst až po ten vrchol 447 800 v roce 2045. Podobně také v Madagaskaru. Eh, to je ten, ta obrovská výzva že v roce 2035 v Madagaskaru to bude 473 400 osob. Dále 10,2 eh, miliony nových pracovníků na trhu práce každý rok mezi rokem 2005 až 2015. Když nevytvoříme produktivní místa pro tyto lidi, tak jsou tady alternativy. Za prvé, buď vzroste chudoba, nebo za druhé, eh, zvýší se migrace do dalších zemí. A za třetí, to je to nejpravděpodobnější, že to bude kombinace obou těchto faktorů. To je ta velká výzva, to je ten velký problém. Na dalším diapozitivu máme další dimenzi této výzvy, která bude klíčová pro nadcházející dekádu. Takže v 80. letech většina těch dalších lidí, kteří vstupovali na trh práce, absorboval zemědělský sektor. A šlo to prostě tak, že se tady objevovaly nové pozemky k obdělávání, že se vlastně zvětšovala ta zemědělská půda a ten mechanismus absorpce pracovní síly e, začíná ztrácet na účinnosti a e, je tomu proto, že tady roste hustota obyvatelstva a dochází k zaplnění e, e, země a vlastně pokud už, dejme tomu, je určitá půda k dispozici, tak lidé jsou natolik chudí, že si s tím dokáží poradit. Takže tady dochází k určitému typu změny, přesunu. Lidé začínají hledat pracovní příležitosti mimo zemědělský sektor. Zemědělský zemědělství představuje hlavní zdroj obživy v těchto zemích, ale e, těch e, je čím dál tím více nových e, pracovních sil, nových zájemců o práci, kteří si musí hledat práci v jiných sektorech. Kromě toho se vlastně zdá téměř nemožné pro tyto země hledat produktivní nosné pracovní příležitosti v průmyslu či ve službách. Takže tady vlastně dochází k takovému přesunu eh, toho, eh, té chudoby. Lidé hledají eh, práci vlastně v nejrůznějších neformálních sektorech ve městech. Kromě toho jsou také vlastně cílem nových způsobů, nových problémů. Toto je takový obrázek, který ilustruje stav věcí ve světě. Máme tady klimatické změny, které představují realitu v těchto státech a zároveň je tady velká nová nová finanční e, e, zranitelnost e, ceny komodit jsou v současné době předmětem obrovských změn, větší, větších typů výkyvů než v předchozí době. Takže je tady výzva, co se týče demografických změn, co se týče klimatických změn a samozřejmě je tady v neposlední řadě i e, velká výzva ze strany vlád. To je zásadní věc a já e, tady e, hovořím o nut, o vlastně nutné velké výzvě, e, co se vládnutí, vládnutí týče. E, jde v podstatě o velmi jednoduchou záležitost finančních zdrojů. Jde o tyto finanční zdroje. Ty nejméně rozvinuté země, tak jak to uvádím zde, na této průsvitce, tak tam je e, vlastně HDP na hlavu v roce 2009 1,59 dolarů a e, spotřeba Eh, na hlavu eh, na eh, den je dolar 14. To znamená, že 45 centů na osobu a den v průměru zbývá v těchto zemích na soukromé a veřejné investice a na správu věcí veřejných. 45 centů denně. A ve skutečnosti vydávají tyto vlády 20 centů na osobu a den pro tuto zprávu. To e, číslo e, dole uvádí údaj, e, který platí pro rozvinuté země. Tam je ta spotřeba na osobu a den 20 dolarů. Takže tady v těch nejméně rozvinutých zemích se vlády snaží, aby věci fungovaly na, za 20 centů na osobu a den a e, ten rozdíl mezi spotřebou a HDP na osobu je těch 45 centů na soukromé a veřejné investice a na správu věcí veřejných. Takže otázkou je, jak mohou v takovéto situaci vlády fungovat. Před pár týdny jsem byl v Nepálu a e, hovořil jsem s kolegou, který byl Eh, vlastně v Nepálu ve vládě, eh, byl zástupcem, byl eh, takovým nižším tajemníkem, který vydělával nějakých 300 dolarů měsíčně. Takže tak to fungují tyto vlády. To je tedy výzva, které čelíme. Výzva v oblasti zaměstnanosti, výzva v oblasti vládnutí. A teď se podívejme, jak celé to partnerství vlastně funguje. To sdělení, které bych vám tady chtěl předeslat, je následující došlo k určitému pokroku. Ten program, akční program bruselský, na kterém eh, eh, byla dosáhnuta schoda zde před deseti lety, byl vlastně mnohem účinnější než ty první dva akční programy. Prostě chci to takto říci. Byl opravdu účinnější. První Program OSN pro eh, nejméně eh, rozvinuté země byl hlavně ideologickým textem. Bylo to založené na eh, takové pomoci státního charakteru a pak tam vlastně docházelo k programům o strukturální přeměně a v tom dalším sledu potom mal, eh, ty nejméně eh, rozvinuté země se začaly velice rychle liberalizovat, ale implementace toho akčního programu probíhala nesymetricky. Eh, vlastně skutečná pomoc výrazně poklesla skutečná pomoc na hlavu eh, byla velmi nízká. V tom posledním bruselském programu už docházelo k něčemu, co bychom mohli nazvat účinné partnerství, účinnější partnerství. Ale když jsme potom analyzovali ta různá specifická opatření, která byla uskutečněna pro, malé, eh, pro nejméně rozvinuté země, tak jsme zjistili, že vlastně měly rozvojové důsledky spíš symbolické než praktické. A pokud se podíváme na bruselský program, akční program, eh, tak tady vlastně hovoříme o nějakých 178 jednotlivých eh, akčních krocích Eh, ze strany rozvojových partnerů a 156 akčních rocích eh, ze strany těch nejméně rozvinutých zemí takže jsou to různé ústupky těmto mm, nejméně rozvinutým zemím, aby měli přístup k VTO, či eh, je to dohoda vše kromě zbraní, everything but arms a další takovéto kroky. A když potom jsme eh, hodnotili eh, tyto důsledky těchto kroků, tak vlastně ty závěry byly znova a znova velmi obdobné v tom smyslu, že výhody byly omezené Eh, především eh, v důsledku toho, jak byly programy koncipovány a eh, za druhé v důsledku toho, jak byly implementovány. Tam, kde šlo o finanční prostředky, tak vlastně nebylo možno vždy dohledat, jak byly plně využity. Tady bych možná přeskočil několik těch průsvitek. Rovněž jsme toho názoru, že tato specifická opatření pro nejméně rozvinuté země e, vlastně byla e, dejme tomu, e, součástí takového širšího, širší koncepce a že v důsledku toho tam byly různá slabá místa vzhledem k těm globálním ekonomickým režimům Jeden klíčový faktor eh, byl ten, že tady vlastně neexistovala mezinárodní politika v oblasti komodit a ty představují velice důležitý prvek. Rovněž eh, jsme dospěli k závěru, že vlastně ta pomoc eh, omezovala to přivlastnění si té politiky. Takže pokud se podíváme na to, co je základní, tak můžeme konstatovat, že věc věci fungují lépe, ale stávající specifická opatření e, pro e, tyto země e, mají spíš symbolický charakter než opravdu praktický a byla často také vlastně ohrožena nebo jsou ohrožována tím globálním ekonomickým režimem, který pro ně není příznivý. A teď je tady ta nejdůležitější otázka pro nás, pro všechny, a tou je, jak zlepšit mezinárodní podporu v nadcházejícím desetiletí. Jinými slovy, co můžeme udělat pro to, abychom zlepšili eh, globální partnerství. A to si myslím, že je otázka, která teď před námi stojí a která je klíčová. Jsou tady skutečně různé úhly pohledu a různé názory eh, ale naše stanovisko je takové, že je prostě potřeba tak trochu změnit paradigmata, je potřeba zaujmout nový přístup. To vypadá velice velko eh, ryse, či lépe řečeno velko mm, lepě, ale je třeba to říct velice eh, jednoduchými slovy. Podívat se prostě na neproměněný eh, potenciál těchto zemí a ne dívat se pouze na jejich humanitární potřeby. Všichni ti lidé, kteří tam vstupují na trh práce, mají obrovský tvůrčí potenciál potenciál a klíčovou otázkou je, jak proměnit tento potenciál v něco hmatatelného. Burden into something Um... Eh, a jak prostě učinit něco pro tyto země, co by bylo opravdu účinné a užitečné. Takže náš názor je Eh, že by tady mělo dojít k určitému posunu, eh, k určité změně. A to nemůže být eh, pouze něco omezeného. My potřebujeme opravdu takový širší, koncepčnější přístup, který by zahrnoval více oblastí, obchod, ekonomiku a další oblasti. A v centru tohoto procesu musí být ty nejméně rozvinuté země v té klíčové pozici. Musí to mít pevně v rukou, musí být tak eh, řečen, jak bych to řekl, v pozici toho řidiče celého toho vozu. Takže E, tento přístup e, Pomoc Plus musí také být koordinovanější, e, musí tady být lepší koordinace mezi tímto způsobem pomoci těmto nejméně rozvinutým zemím a globálním, globálním, globálnímu vládnutí a zároveň tady nic, tak dalo by se říct, neuzavírat do nějakých svěracích kazajek. Takže e, my se tedy pokusili toto sformulovat v tom, co nazýváme nová architektura rozvoje pro nejméně rozvinuté země a e, máme tady tedy několik hlavních pilířů, finance, obchod, e, technologie a také Eh, další eh, oblasti, eh, včetně, včetně tedy těch jednotlivých řešení problému. A závěrem bych se možná soustředil na jednu věc, která by pro vás mohla být zajímavá a která se týká malých a středních podniků. Ono se to týká způsobu, jakým je pomoc eh, využívána. V současné době je velký objem pomoci směrován do eh, sociální oblasti a posunuje se od eh, těch sektorů či odvětví výroby. A Teď jde o to, a to je velká výzva, jak zvětšit eh, pomoc pro eh, průmysl, aby se zvýšila zaměstnanost. Některé ty eh, oblasti jsou tradiční, například infrastruktura, tady je třeba velice nízká míra elektrifikace území v těchto státech, ale zároveň musíme být trochu inovativnější. Například si položit otázku, jak využít pomoc proto, aby komise eh, podpořila eh, vytváření inovativních eh, kapacit v malých a středních podnicích v těchto státech. Toto je téma, které se už vztahuje k mikroúvěrům. Toto je téma, které se týká firem a podniků. Jsou to prostě mikroúvěry, mikropodniky jde o to dostat finanční prostředky do malých a středních podniků, které potom budou vlastně vůdčí silou v tom vytváření pracovních eh, příležitostí právě v zemědělském sektoru. A Kromě toho potřebujete samozřejmě také pracovat na zvýšení produktivity v zemědělství a tady musí velkou roli sehrát výzkum a rozvoj. Já tento pilíř záměrně zdůrazňuji, protože vím, že vás to velmi zajímá. Je to celá široká škála opatření, které jsem se tady snažil loučit na jedné stránce. Jsou to různé věci týkající se také kola Doha, jsou to různé kroky. Jejich cílem je zlepšit komodity, zlepšit zdroje, eh, zlepšit také eh, vlastně to, eh, jak jsou tyto základní suroviny pocházející z nejméně rozvinutých států placeny těmto zemím. A teď ještě o pár průsvitek dál bych chtěl říct jednu věc Toto je vlastně ta obálka e, naší zprávy. Je to e, obálka vytvořena vlastně z obrázku jednoho haitského umělce a my jsme to tady e, použili proto, abychom ilustrovali tu velikou zranitelnost nejméně rozvinutých zemí a také proto, že se domníváme, že ta globální finanční a hospodářská krize může být vnímána jako katastrofická událost měřitelná se zemětřesením, která ovšem zároveň představuje také určitou šanci pro obnovu a nový začátek. My se pevně domníváme, že vstupujeme do nové oblasti rozvoje. Finanční a hospodářské, eh, hospodářská krize představuje určitý předěl a my teď musíme opravdu myslet na nové přístupy a to na všech úrovních, včetně úrovně, kterou představují ty nejméně rozvinuté země země e, tady je kromě toho syndromu příliš velký na to, aby klesl, další syndrom příliš malý na to, aby něco znamenal, aby prostě na tom malém někomu záleželo. A to se vztahuje k nejméně rozvinutým zemím. A možná Eh, že tady panuje určitý názor, že tyto země jsou systematicky irrelevantní, ale v roce 2017 budou představovat jednu miliardu lidí. V roce 1990 to bylo 500 milionů lidí. Tyto státy mají obrovské přírodní zdroje. Tyto státy mají obrovský eh, tvůrčí potenciál, nevyužitý tvůrčí potenciál a dochází tam ke zmarnění životů a to je otázka otázka. To jsou věci, kterými se musíme zabývat a zabývat se jimi důkladně. Děkuji za pozornost. Takže teď je na řadě pan Louis Michel, slovutný člen eh, Komise moudrých eh, u OSN a je tady také proto, aby jistě podpořil ty navrhnuté, eh, ta navrhnutá opatření. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, vám eh, chtěl nejprve říct, že v Libe budu muset hlasovat, takže se nemohu dlouho zúčastnit jednání tohoto výboru. Každopádně bych nejprve chtěl Charlesi Gorovi poblahopřát k této velmi významné zprávě. Je zcela mimořádná, jde o to probudit e, ty, kteří rozhodují na, komuni- na celosvětové e, úrovni a kteří, zdá se, se teď trochu e, méně zajímají o tyto nejméně rozvinuté země a tak trochu ztratili na aktivitě vůči nim. Je tady otázka Istanbulu a istambulské konference. Jsou tady lidé, kteří byli před generálním tajemníkem OSN jmenováni, aby toto připravili. Já chci říct, že že Istanbul musí představovat přidanou hodnotu eh, ve srovnání s Bruselem a to je velmi eh, důležité. A právě proto jsme chtěli doporučení naší eh, pracovní skupiny u OSN ehm, soustředit na ta opatření, u kterých jsme si jisti, že s minimem politické vůle a s minimem finančních prostředků se jedná o realizovatelné akce, tak aby se o polovinu snížil počet nejméně rozvinutých e, států do roku 2020. Je také třeba zdůraznit e, ty pozitivní změny, ke kterým došlo v posledním desetiletí a zlepšení e, těch ukazatelů, v například zdravotnictví, vzdělání, přístup k pitné vodě, rovnost pohlaví. To jsou oblasti a ne jediné, ve kterých došlo k výraznému pokroku. Ne, již, ne poslešujícímu, ale ale výraznému. Takže to je třeba říct. Pak jsou tady také e, přímé zahraniční investice, které se čtyřnásobily a e, tyto země měly také v období, které uplynulo díky e, preferenčnímu zacházení, větší přístup na trhy dalších států. Objem zadlužení bylo také výrazně sníženo na základě E, různých opatření a snižování e, e, zadluženosti. Pan Gor ovšem mimořádně dobře ukázal, že přes tato všechna zlepšení vlastně ta běh věcí je natolik rychlý, že bilance zůstává alarmující. Nemusím to jistě opakovat 75 obyvatel všech těchto zemí žije s méně než dvěma dolary za den a my toto e, nemůžeme brát jako něco, co je tolerovatelné. Já bych se chtěl e, soustředit a také e, Eh, se zeptat kolegy, co o tom soudí, na některé, na některé body. On každopádně řekl celou řadu věcí lépe, než bych to dokázal já, takže se chci zase soustředit na něco jiného. Dejme tomu to vládnatí. Nejprve je třeba si říct, co tím vládnutím myslíme. Eh, je třeba si uvědomit, eh, že všechno se tam vlastně eh, teď do toho vládnutí strká. Vládnutí podle mého názoru je především možnost, schopnost, kterou stát má v tom, aby svým občanům poskytoval služby nestraným způsobem, tak aby tito občané mohli žít důstojným způsobem. Možná, že to je příliš jednoduché, jednoduché jednoduchá definice, ale domnívám se, že to je to, oč nám jde. A z tohoto hlediska, a to cítím velice eh, silně na evropské úrovni, v současné době některé členské státy hodně spochybňují eh, jako způsob veřejné pomoci Eh, takzvanou eh, odvětvovou eh, rozpočtovou politiku. Já jsem z toho trochu zneklidněn, protože všichni říkáme, že v tomto globálním světě, ve kterém již existuje pouze jeden ekonomický model, já jsem sice liberálem, ale jsem také prostě jasnozřivým člověkem a je mi jasné, že ta liberalizace, velice protlačovaná liberalizace trhu, WHO a takový ten omezený způsob všechno soustředit na trhy a tak dále a k tomu ten koncensus z Washingtonu a tak dále. To všechno znamená, že teď vlastně není ctnostná liberalizace, pokud neexistuje stát, který by věci kontroloval a zajišťoval přerozdělování bohatství. Takže rozpočtová pomoc. Udělali jsme něco lepšího, Eh, než obecnou eh, rozpočtovou pomoc a eh, odvětovou pomoc, abychom pomohli státům, aby se konsolidovali, abychom pomohli státům, aby organizovali své služby, aby také věci, dejme tomu, nutí, určité věci vynucovali a vím, že paní předsedkyně se v tomto hodně angažuje. Jde o to e, také e, cíleně e, hlídat, jakým způsobem jsou zajišťovány platby a využití finančních prostředků z prodeje základních surovin. To je také klíčové. Takže rozpočtová pomoc, když o tom hovoříme s některými těmi dárcovskými zeměmi, tak tyto země začínají váhat a a někdy eh, eh, tam vlastně užívají různých eh, faktů k tomu, aby omezili tuto formu pomoci. To je jedna věc. Druhá věc, v některých E, scénářích, a já je teď nebudu jmenovat, se tak trochu e, činí z růstu e, naprostá modla. Ono může být, on ten růst může být třeba opravdu výrazný, ale zároveň tady dochází k dualizaci E, k rozdělení, e, tak tomu bylo v některých latinský, latinskoamerických zemích. Někdy e, opravdu nedochází k ničemu jinému, než že se bohatí dále obohacují a chudí dále chudnou. Takže na to pozor. Z tohoto hlediska přístup této pracovní skupiny OSN tkví v tom, že se snažíme skonceptualizovat to, co nazýváme myšlenkou takové smlouvy a to je něco jako ten váš pojem pomoc plus. Jde o to, aby tam byly cíle vládnutí, kritéria vládnutí a aby pomoc byla soustředěna na určité strategie produktivity, na určité strategie, které by umožnily růst a aby v centru byla myšlenka vytvořit určitou střední třídu, E, mikroúvěry a tak dále, přístup k úvěrům a také využívání příjmů z prodeje základních surovin, což jsou finanční prostředky, které by měly být zpátky v této ekonomice e, využívány. Samozřejmě hledám spojence, abych přesvědčil Evropany v tom smyslu, že teď není chvíle na to, abychom opouštěli e, pojmy jako obecná rozpočtová pomoc a odvětová rozpočtová pomoc. Teď na to není chvíle a to, já se toho zároveň obávám. Takže proto tady přicházíme s tou myšlenkou smlouvy, s jasnými parametry, jasnými kritérii, s jasnými cíli, eh, které by byly kontrolovatelné. Za druhé, Tohle všechno nicméně nebudeme moci učinit, pokud nezvýšíme prostředky pro veřejnou pomoc rozvojového charakteru. Teď se spojuje e, objem této pomoci rozvojové s výsledky. Hodně se hovoří o tom, že se tam věnovalo hodně peněz a že to nebylo až tak úspěšné. Proč? Protože situace je katastrofická. Ale zároveň, kdyby e, tyto peníze nebyly použity, tak by patrně byla ještě mnohem horší. Takže já bych chtěl tomuto pesimismu trochu e, vzdorovat tak je tady ta strategie, způsob, jak tu rozvojovou pomoc realizovat. Musíme, se, musíme změnit pohled na to, jak důležitá je konsolidace státu, ta je zcela zásadní. A pak jsou tady samozřejmě i nové zdroje financování a Eh, s paní předsedkyní sdílíme eh, v tomto směru určitá přesvědčení. Já bych rád, kdyby finanční prostředky byly využity spíš pro rozvoj, eh, než proto, aby eh, ty finanční prostředky byly věnovány těm institucím, které eh, vlastně rozpohybovaly eh, tu celou situaci a které by se tímto způsobem mohly se začít chovat ještě bezohledněji a sobečtěji než dosud. Takže vládnutí, stát, veřejná pomoc rozvojového charakteru. A ještě něco. Jak iniciovat skutečnou, skutečný vztah opravdového partnerství s těmito zeměmi a s jejich vládami, na jedné straně a dárci na straně druhé. To mi připadá také důležité. A poslední otázka. Vy říkáte, že je třeba posílit ten vztah jich-jich. To bychom měli ještě probrat. Já s tím souhlasím, ale prohloubit vztah jich-jich by nemělo, nemělo vést k tomu, že Afrika bude vlastně znovu kolonizována novými mocnostmi, protože tady existují určité etické reality, které jsou těmto novým mocnostem vlastní. Děkuji a dávám slovo panu Gellerovi. Gererovi. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji, pane Gore, za vaše vystoupení. Dnes na našem výboru máme na programu eh, konferenci OSN, která se plánuje do Istanbulu po vystoupení eh, pana Gora a zejména po dlouhém vystoupení pana Michela nechci eh, opakovat to, co on už tady řekl a já s tím eh, naprosto souhlasím. Chtěl bych ale zdůraznit některé další věci. Za prvé, možná bychom mohli sdílet myšlenku, že existuje určitá ekonomická literatura, která uvádí, že hospodářská krize, kterou prožíváme už několik let, je krizí rozvinutých zemí. Že to je krize eh, západního liberálního světa. A že eh, tato krize nedopadá stejným způsobem na eh, rozvíjející se země nebo rozvojové země. Což samozřejmě není pravda to samozřejmě je eh, deformování situace a to také z toho důvodu, že některé ukazatele hospodářského růstu, které pro mnoho našich zemí eh, by byly úžasné, jako například 3% eh, růst HDP, prostě to, nebo dokonce 13% růst, to prostě by byly pro nás úžasná čísla, ale v těch velice chudých zemích to vůbec neznamená, že takováto čísla eh, znamenají skutečně eh, pozitivní hospodářský rozvoj. Eh, delegace našeho výboru do které jsem také patřil, jela do Brazílie a Brazílie to je bezesporu země, která z mnoha hledisek v boji proti eh, hladu, chudobě, vyloučení dosahuje eh, velkých výsledků. A bylo nám řečeno, že kdyby růst ze 6% klesl na 4%, v mnoha věcech by se dokonce Brazílie dostala do horší situace, než byla dřív. To znamená, že i s dobrým číslem růstu by Brazílie naopak um, um, ustupovala ze své pozice v hospodářském výboji. Takže eh, prostě to jsou čísla, která nejsou stejně srovnatelná. Eh, je to samozřejmě způsobeno také eh, demografickým růstem, je totiž velice obtížné Eh, najít eh, pracovní místa pro všechny ty nové pracovníky, nové příchody na trh práce. My si uvědomujeme, že abychom čelili této tak veliké výzvě, nestačí uplatňovat tradiční politiky oficiální rozvojové pomoci, ve které samozřejmě musíme dále pokročovat, nebo dokonce ji musíme ještě navýšit. Tradiční politika oficiální rozvojové pomoci, i kdyby fungovala skvělým způsobem v nadcházejících deseti letech, by eh, dosáhla dobrých výsledků z hlediska našich cílů milénia, snížili bychom chudobu a poskytli bychom více eh, zdravotních služeb obyvatelům, zajistili bychom lepší hygienu, snižovali bychom diskriminaci zejména diskriminaci žen. Nicméně asi bychom stále měli ještě jeden základní rozvojový problém v těchto zemích, protože bychom eh, léčili eh, účinky, ale neodstraňovali bychom příčiny. Eh, léčili bychom neduhy, ale nedosáhli bychom opravdu dynamické síly, která, dynamického zdraví, které by mělo pomoci těmto zemím. V tomto smyslu myslím, že ty body, které tady eh, byly předneseny, brát velmi vážně eh, pokrok, kterého by měla dosáhnout VTO v Doha, ale také poskytnout eh, příležitosti eh, k rozvoji, eh, k obchodu v těchto zemích, které mají malé příjmy. Rozvíjet v těchto zemích produktivní kapacity, jak řekl pan Michel a jak jistě řekne také pan Gerens. Podpořit naši rozpočtovou pomoc protože to nejen poskytuje určité prostředky, ale navíc to také eh, zvyšuje eh, správní kapacity v těchto zemích. A eh, všechny tyto osy činnosti jsou zapotřebí. To řekl také pan Gor a myslím, že to je klíčové. V našem výboru ovšem musíme mít ještě širší výhled. Musíme mít pluralitní záběr eh, činností, ovšem ne za cenu, že bychom snižovali oficiální rozvojovou pomoc. Jinými slovy, to všechno nemůže být eh, záminkou či omluvou pro snížení oficiální rozpočtové pomoci. Eh, já souhlasím s pojmem pomoc plus, ale ne plus na úkor některých položek pomoci, které již poskytujeme. To plus znamená, že musíme používat ještě širší nástroje spolupráce a pomoci. Děkuji. Děkuji vám za vaše vystoupení, pane Gore, a sdílím ten názor, že je třeba rozvíjet spolupráci jich-jich, ale současně je také třeba velmi pozorně sledovat eh, jak se na tomto poli eh, projevují některé velmi silné, nově se rozvíjející ekonomiky a musíme sledovat, eh, jak se rozvíjí regionální spolupráce. Mám na mysli některé aspekty v Jižní Americe. Tam je velice důležité udržovat spolupráci jich, jich mezi těmi zeměmi. Eh, také proto, že můžeme podporovat i vytváření eh, regionálních útvarů s politickým eh, zaměřením. Děkuji. Děkuji. A paní Teo Karos. Děkuji, paní předsedkyně. Také já se jsem součástí té delegace, která pojede do Istanbulu. A kladu si otázku, změnilo se něco ve statutu té skupiny Evropského parlamentu? Protože ehm, pokud se nemýlím, budeme pouze pozorovateli a to velice snižuje možnosti eh, pro vystoupení. A po přednášce, kterou jsme slyšeli, jsem dostala tak trošku skotskou sprchu skotské střiky, když jsem viděla, jak neustále se mění situace a neustále se přechází z pozitivních na negativní aspekty, jak růst, který je vlastně de facto eh, pouze virtuální, jak vlastně v těchto nejméně rozvinutých zemích eh, se projevuje velká neúčinnost. Já souhlasím s panem Michelem všechny ty jevy jsou velice nevyvážené, nerovnovážné a právě proto je tady za výsledek nárůst počet lidí, kteří žijí pod Prahem chudoby. Já naprosto souhlasím, že je velice obtížné eh, posoudit eh, korupci a je velice těžké definovat dobrou zprávu věcí veřejných, protože to jsou věci, které se mohou lišit eh, z regionu, mezi regiony. Náš návrh eh, tedy musí jít eh, tímto směrem. Musíme navrhnout eh, pomoc drobným zárodkům nebo ohniskům růstu, spíše se vyhýbat nějakým velkým projektům, protože víme, že jsou odsouzeny k nezdaru. To se projevilo na Haiti. Eh, došlo k rozvoji některých regionů, které eh, představovaly taková ta ohniska růstu, ale celkový obraz té země je velice velkým zklamáním. A my bychom se měli přiklonit eh, k takovému rozvoji, který vidíme na Maldivách a na Kapverských ostrovech. Ani, ani cestovní ruch tam nerozvinul tyto země. Tyto dvě země, které jsem zmínila, už ostatně nepatří k těm nejméně rozvinutým zemím. Myslím, že bychom potřebovali mít dobré zhodnocení strategických možností každé země a pak eh, investovat do těch strategických eh, výhodných oblastí a vyhnout se tomu, co je velice těžko ehm, posouditelné, jako je korupce a další. Děkuji, pan Berman. Thank you very much, chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já budu hovořit anglicky. Bude to tak podle mého názoru zdvořilejší k panu Gorovi. Já se velice omlouvám, že jsem přišel pozdě, ale podle toho, co jsem od vás slyšel, eh, to, co jsem od vás slyšel, je velice zajímavé a také povzbuzující. Já souhlasím s tím, co řekl, že řekl právě před chvílí Michel ohledně státní zprávy, zprávy věcí veřejných a já tady mám pár věcí, na kterých bych se vás chtěl zeptat které bych chtěl poznamenat. Ano, za prvé, určitě je nutné tu eh, rozvojovou pomoc dostat na tu úroveň, kterou jsme chtěli a od toho jsme pořád ještě velice daleko, ale já bych ještě dále více chtěl pohovořit o politikách v oblasti komodit, o kterých jste hovořil, a sice jak se vyrovnat s výkyvy eh, v cenách komodit právě ve vztahu k těmto nejvíce nejméně rozvinutým zemím. Pardon. Za prvé, pokud jde o tu zprávu věcí veřejných, tak mě zaráží, že v těch vašich pěti bodech, pilířích nové eh, rozvojové politiky, nové architektury, není eh, tato, tento typ nebo ta zpráva vůbec zahrnuta. Nevím, proč tomu tak je, nevím, jestli je to proto, že příliš mnoho členů OSN by nechtělo, abychom se na zprávu věcí veřejných dívali otevřeně a kriticky, nebo jestli jsou tam jiné důvody. Eh, Eh, protože eh, rozvoj se také týká sociální spravedlnosti a sociální nespravedlnosti. Abychom se mohli vyrovnat se sociální nespravedlností, tak potřebujeme stát, který bude nejenom silný a schopný provádět nějakou politiku, a nejenom stát, který bude založený na principech eh, právního státu, který si určí Eh, pravidla, podle kterých se musí řídit i ti, kteří stát řídí, ale je potřeba zavést dobrá pravidla pro zodpovědnost, politickou zodpovědnost. A tady nehovořím o demokracii, ale hovořím o politické zodpovědnosti. A ten třetí element silného státu, právě politická zodpovědnost, je naprosto nezbytná proto, abychom se vyrovnali se sociální nespravedlností. A pokud chceme, aby ty obrovské masy obyvatel v eh, těch malých v těch nejméně rozvinutých zemích se dostali z té obrovské extrémní chudoby. Proto mě tady zaráží, že zpráva věcí veřejných není jedním z těch vašich pěti pilířů. Další věc je, jsou politiky soudržnosti. Že tedy to, co jednou rukou bereme, nemůžeme druhou rukou zase vydávat. To jste řekl velice správně, že často toto považujeme za sou, soudržnost politik, toto tady nazýváme soudržností. Nicméně, pokud se nebudeme snažit zároveň vylepšit zprávu věcí veřejných v těchto zemích, proto například že našim vlastním západním zájmům jaksi nevadí diktátoři v těchto zemích, tak pokud se nebudeme snažit s tímto pracovat, tak to je také způsob, eh, jeden druh nekoherentnosti politiky. Nemůžeme zároveň se snažit, eh, jak se, aby se lidé dostali eh, z extrémní chudoby, ale zároveň ponechat ty nejbohatší, extrémně bohaté elity, eh, které mají kontrolu nad vším v té zemi. Nemůžeme to prostě dělat tímto způsobem. Děkuji vám. Merci beaucoup, Madame Děkuji, paní Kretu. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také panu Gorovi za prezentaci. Jsem tady. Tady vedle vás. Také bych vám chtěla poblahopřát k té zprávě OSN, kterou vypracovala právě v vztahu k té konferenci. Já už se nebudu vlastně zopakovat to, co z moji kolegové velice pregnantně vyjádřili, ale chtěla bych říci, že na posledním plenárním zasedání Evropský parlament přijal usnesení k této čtvrté konferenci OSN k nejméně rozvinutým zemím a v, tém, v tomto usnesení Evropský parlament zdůrazňuje důležitost soustředit se především na důsledky, na formulování jasných indikátorů eh, pro to snížení počet, pro snížení počtu nejméně rozvinutých zemí do roku 2020. A já se chci zeptat, zda je to realistický cíl, protože jak my víme, tak v rea- ve skutečnosti se situace zhoršuje, tyto země jsou velice zranitelné ve vztahu k krizi jak finanční, tak k následkům klimatických změn a tak dále, mají špatnou infrastrukturu, zvyšuje se tam nezaměstnanost, je to jasné z toho, co řekli moji kolegové, že tady mezinárodní společenství skutečně zatím se, mezinárodnímu společenství se zatím nedaří plnit ty cíle, které jsme si určili. Takže nevím, jestli eh, skutečně bychom si teď neměli stanovit lepší indikátor, lepší ukazatele. Také bych chtěla zdůraznit i svým kolegům, že přijímáme, že za ta léta jsme přijali řadu usnesení a nemáme vlastně žádný zpětný mechanismus, pomocí kterého bychom se, si jaksi mohli zhodnotit, zda, nebo jestli vůbec se tato naše usnesení v praxi nějak realizují. My jsme tam vznesli určitá doporučení ve vztahu k těmto tři, eh, dalším zemím a i OSN, ale my samozřejmě tady doufáme, že jak si naše slova něco znamenala, nicméně eh, by bylo dobré mít nějaký takovýto mechanismus zpětné vazby, který by nám pomohl zhodnotit to zpětně. Nicméně Evropský parlament eh, tady má eh, velkou roli při schvalování rozpočtu, rozvojového rozpočtu EU a myslím se, že bychom se měli také více účastnit právě té strategie a právě, jak můj kolega řekl, abychom více zdůraznili tu politickou zodpovědnost. moje poslední otázka na vás je ta, jak můžete vysvětlit skutečnost, že navzdory tomu, že jsme v podstatě zdvojnásobili oficiální eh, rozhodno, eh, rozvojovou pomoc mezi lety 2000 až 2010 a přímé zahraniční investice se zpětinásobily což vedlo k růstu v některých těchto zemích. Nicméně přes toto všechno stále ještě se nám nedaří plně plnit ty naše cíle. Myslíte, že se můžeme nějak poučit z tohoto vývoje? Jak byste to vysvětlil? Děkuji vám. La parole est maintenant... A teď je na řadě komise, kterou tady zastupuje pan Craig McKite a já s dovolením omezím řečnický čas na pět minut. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručný. Myslím, že výbor dobře ví, že rada přijala závěry rady, které stanovují hlavní směry ohledně eh, na, eh, naší účasti v Istanbulu a já toto nebudu opakovat, ten obsah jistě znáte. Bohužel jsem tady nebyl eh, při většině projevu pana Gora, ale zprávu eh, znám. A jsme teď v přípravě eh, na konferenci v Istanbulu příští týden. Dovolil bych si říct pár slov o roli Evropské unie Evropa vždy byla zavázána e, e, pomoci těmto, e, pomáhat těmto nejméně rozvinutým státům a myslím si, že co se E, pomoci těmto státům týče, tak právě Evropská unie udělala hodně a možná si vedla nejlépe. Jsme největším dárcem 53,8 milion e, eur, e, což je o 4 miliony eur více než v předchozím roce. My jsme také oddáni myšlence partnerství při vymicování chudoby. Domníváme se, že potřebujeme silné globální a všezahrnující partnerství e, a jsou tady různé úlohy pro různé aktéry v celém tom procesu. My o tom samozřejmě ještě diskutujeme. Vy víte, že jednání v New Yorku e, e, pokračují ohledně závěrů, která mají být přijaty v Istanbulu. My se na tom podílíme. Domníváme se, že tyto nejméně rozvinuté země mají sami také důležitou roli a musí být také plně oddány těmto procesům a musí se snažit snažit eh, dobře spolupracovat se všemi partnery, nejenom s rozvinutými zeměmi, ale i s dalšími. To se právě teď diskutuje. V závěrech rady eh, vlastně eh, se od, jsme se odpíchli od těch úspěchů v loňském roce. V Istanbulu budou řešeny tři základní věci. Nejprve boj proti zranitelnosti a Eh, dalším zvyšování eh, obrany proti šokům, eh, vytváření prostředí pro udržitelný rozvoj těchto zemí a zajistit inkluzivní a systematický růst těchto států, ekonomický růst těchto států. To, co tady zaznělo, není v žádném případě v rozporu s tím, co bude v Istanbulu řešeno. Jak jsem řekl, jsme největším dárcem a jde samozřejmě také o to, že my trváme na správných podmínkách, e, která musí být splněny. E, my se hodně držíme principů pomoci a také o e, otázk, držíme se tedy přístupu na trh. Máme v tomto směru preferenční podmínky a je také od ledna letošního roku nová politika v oblasti e, tedy označení původu. A e, v tomto směru jsme také v posledních letech e, realizovali další iniciativy pro dobro nejméně rozvinutých států, Vulnerability Flex, Food Facility a další. Evropská unie znovu potvrdila své, své odhodlání poskytnout další pomoc těmto zemím a 1, 5 až 2,1 budou tedy hrubého národního produktu budou v následujícím období e, věnována těmto státům a voláme i na další dárcovské e, státy, aby v tomto směru také přispěli. My nepochybně vítáme i tuto výměnu názorů, která e, pomůže v přípravě na istambulskou konferenci. Předsedkyně, děkuji a teď dám slovo panu Charlesi Gorovi, aby reagoval reagoval na připomínky a otázky a e, dám vám 10 minut, protože jsme také předchozím řečníkům dali dost času. Děkuji. Děkuji vám opravdu srdečně za všechny ty zajímavé otázky. Začnu s, e, tedy s dovolením s dámami takže bych rád reagoval na ta dvě vystoupení e, dvou poslankyň a pak už budu hovořit k jednotlivým Eh, dalším dotazům. Eh, paní, paní Tiokaris, eh, vy jste řekla, že ta prezentace byla tak trošku jako studená sprcha. Možná, že jste to tak cítila, ale chtěl bych apelovat na to, že se domnívám, že tady opravdu jsou určité pozitivní věci a ten poslední akční program byl opravdu účinnější než ty předchozí dva a to jsem také řekl. Myslím si, že musíme pokračovat s tím, že věci se mohou měnit, že ta změna je možná, že ty nejméně rozvinuté státy jsou schopny k, ke změně dojít. Nechci, abyste si z toho odnesli ten pocit studené sprchy. Opravdu, ty eh, nejméně rozvinuté země mohou pokročit kupředu a eh, partnery mají. Takže tady paní kolegyně, eh, omlouvám se, že jsem si nezapamatoval jméno, mi položila otázku. Eh, paní Kretu mi položila otázku, jaké závěry, jaké lekce vyvozujeme eh, z toho období velkého boomu, kde vlastně nedošlo k velkým pozitivním změnám v oblasti sociálního sektoru. Takže to je klíčové. A naše odpověď je taková, že se prostě e, nedařilo věci soustředit dost na e, otázku produkce a zaměstnanosti. A my se musíme soustředit na produktivitu, na produkci v zemědělském sektoru a i mimo něj. A zároveň musíme také reagovat na výzvu, kterou představuje otázka zaměstnanosti. Ale chci říct, že jste opravdu tady položila tu klíčovou otázku. A pak jste se ještě ptala, zdali e, ta myšlenka, e, že tady prostě do konce technického programu bude e, o polovinu snížen počet těch nejméně rozvinutých zemí. Zdali je to reálné. Já to vnímám jako určitý ambiciozní cíl. Z technického hlediska je to příliš ambiciozní, to bych chtěl předeslat, ale Opakuji, ale kritická otázka zní takto. Co to znamená? Co to znamená, když nejméně rozvinuté země eh, toto říkají? Je to tedy filozoficky velice významné, když tyto země sami takto hovoří. Znamená to, vlastně eh, eh, změnit eh, si eh, statut. Eh, znamená to, aby 50 zemí nebylo předmětem speciální mezinárodní pomoci. Ty země říkají, že vlastně chtějí naší pomoc tak, teď, aby ji již do budoucna nepotřebovali. A to je ta zásadní změna. To je velice významné. Takže kromě toho, technického aspektu celé věci ten pojem, že 50 těchto států by již nemělo patřit eh, po roce 2020 do této skupiny. To je zásadní a významné. A teď eh, pan Louis Michel. Ten se zmínil v prvním sledu o otázce vládnutí. A eh, Myslím si, že to je ta červená nit, která opravdu se objevuje ve všech těch eh, problémech, ve všech těch otázkách. Otázka vládnutí. Ona je také spojena s problémem korupce a s otázkou toho, zdali ta pomoc vůbec funguje. Eh, pan Berman se ptá, proč vládnutí není jedním z těch pěti hlavních pilířů. Já na to chci říct, že my jsme to nevnímali jako tématické eh, jako něco tématického. My jsme to spíš eh, vnímali jako něco, co je přítomné, co prostupuje všechny ty oblasti. A způsob, eh, jak na to nahlížíme, je tento. My prostě si myslíme, že ty státní instituce a kapacity musí být rozvíjeny a z toho vyplývá i název toho, této pět, této páté zprávy. Takže rozvoj vládnutí e, je pojem, který vyjadřuje to, co si myslíme, že by to vládnutí mělo obsahovat. Louis Michel o, o hovořil o možnosti, schopnosti státu, aby poskytoval služby, které by umožňovaly důstojný e, život občanům. Já si myslím, že to je skvělý základ e, definice dobrého vládnutí. A co bychom k tomu ještě připojili? Připojili bychom to, že e, země, každá země má určitou vizi svého rozvoje, vizi toho, kam chce směřovat do budoucna a každá země prostě e, vytvoří určitý sociální, e, určitou sociální smlouvu se svými občany. To je to, co vy nazýváte tou odpovědností. A pak se tedy snaží tuto svou e, vizi rozvoje naplnit, uskutečnit. Takže my si myslíme, že teď máme už příklady zemí, které se eh, dostali do situace, kdy mají silný růst, silnou produktivitu a to nám umožňuje je vnímat jako takové modely, příklady. Velmi často tyto země začínaly s velice nízkými, slabými eh, institucionálními kapacitami a pak eh, vlastně s Eh, ničeho postupně vznikaly určitá eh, centra excelence, od kterých se ten rozvoj dále vyvíjel. Nicméně řada zemí nemá eh, vnitřní zdroje pro rozvoj moderního vládnutí. Pokud prostě vezmete 20 HDP, tak jak to stojí v rozvinutých státech, to vedení, eh, ta zpráva věcí veřejných, tak v případě nejméně rozvinutých států to představuje tak malou sumu, že to k tomu vládnutí není postačující a že tyto země potřebují pomoc zvenku. A jak také řekl Louis Michel, tady jde o určitý eh, vztah mezi vládnutím a pomocí. Vy hovoříte o určitém typu sociální smlouvy s kontrolou a s určitými kritérii. Náš názor je nejít touto cestou. My se snažíme zdůrazňovat to, aby si ty země přivlastnili E, sami sebe a tyto otázky a snažíme se umožnit určité experimenty v tomto e, směru. Já vím, že to samozřejmě nechává vzniknout problému, co se týče té finanční odpovědnosti, ale domnívám se, že musíme nahlížet na to, na tu pomoc nejméně rozvinutým zemím jako na něco dlouhodobějšího a ne na nějaký eh, krátkodobý proces. Ono to opravdu bude chvíli trvat celý ten proces. A je tady zapotřebí, je tady nutnost experimentovat v té oblasti koncepcí. Potom také vztahy jich-jich tady byly zmíněny. A já si myslím, že je důležité zdůraznit, že se nejedná o nějaký typ nové kolonializace. Chtěl bych eh, v té oblasti vztahu jich-jich zdůraznit, že tady jsou pravděpodobně, tady lze pravděpodobně očekávat určité inovativní přístupy k té pomoci, a, které se objeví. A my bychom měli být schopni umožnit těmto inovativním eh, procesům, aby se eh, objevily a rozvíjely. Pan Correro hovořil o technologické pomoci a to je zrovna jeden ze sektorů, kde inovativní přístupy od některých těch jižních eh, států přicházejí. Také jste se eh, zmínil o VTO. Tyto státy sami eh, hovoří o určité včasné sklizni early harvest, o ehm, tom, že některé věci je třeba odstřihnout od závěru kola Doha. A to si myslím, že je také důležité sdělení. Pan Bergman také hovořil mluvil o vládnutí a e, ptal se mě specificky na politiku v oblasti komodit. A v zásadě my tady říkáme, že existují e, v této oblasti dva hlavní cíle. Je třeba snížit e, tu volatilitu či její důsledky a za druhé je třeba pokusit se pomoci nejméně rozvinutým státům, aby mohli více těžit eh, z svých eh, základních eh, surovin, z jejich prodeje a aby vůbec tuto oblast základních surovin dokázali lépe spravovat. Myslím si, jak také řekl zástupce komise, ten mechanismus vulnerability flex je důležitý co se týče toho e, získávat více z těch e, přírodních zdrojů, tak jednoduché věci jako pomáhat e, těm nejméně rozvinutým zemím s geologickým průzkumem by mohlo být velice nápomocné při dalších jednáních. Je třeba plnit cíle, rozvojové pomoci, ale kritickou záležitostí je eh, to, aby se více této pomoci dostalo do produkce a eh, to ten posun od zemědělského sektoru je opravdu zásadní, protože myslím, že pomoc v této oblasti byla velice záporná pro eh, nejméně rozvinuté eh, státy a je opravdu nutné tady hledat nové inovativní způsoby využití finančních prostředků, takové způsoby, které opravdu mohou na pomoci růstu malých a středních podniků v těchto zemích. A závěrem dovolte, abych vám skutečně ze srdce poděkoval. Dala jste mi hodně času, já si toho velmi vážím. Všem vám přeji eh, hodně úspěchů. Vím, eh, že eh, se v této oblasti hodně angažujete. V té rozvojové pomoci je parlamentní činnost velice silně zastoupena a přeji úspěch vaší další práci. Nous allons maintenant revenir euh, No a teď se vrátíme k těm dvěma bodům na pořadu, které jsme přeskočili. Šest eh, mandát ke třístraným rozhovorům o návrhu rozpočtu na rok 2012. Náš výbor připravuje stanovisko pro rozpočtový výbor o mandátu parlamentu k eh, trialogu rozpočet 2012. Dávám slovo panu Garencovi. Máme trošku spoždění, tak vám dám 10 minut. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, já ani 10 minut nebudu potřebovat, protože už proběhla první diskuse na toto téma. Mm, to je těžké hovořit, když má člověk pocit, že je spíše na tržišti než eh, v zasedacím sále. No, chci jen připomenout, že už jsme jednu diskusi na toto téma vedli Výbor mě požádal, abych nejdříve definoval prioritní osy z hlediska našeho výboru a prioritní očekávání našeho výboru k rozpočtu na příští rok. Já jsem tam dal půl tuctu bodů, které stručně připomenu. Myslím, že jednomyslně jsme se shodli, že je zapotřebí mít nové zdroje pro EU v oblasti Eh, inovující eh, daňové situace. Já jsem to formuloval dost vágně vzhledem k tomu, že jsou tady očekávání velice různorodá a přitom náročná, čili princip nových daní je inovující a z mého hlediska celkem eh, dost je tato myšlenka podporována ve výboru. Dále ve zprávě zdůrazňuji účelnost spolupráce v oblasti rozvoji, to jest boj proti chudobě. Když říkáme, že cílem, jak hlásáme, je boj proti chudobě, pak musíme ovšem přijmout i tu další věc, a sice, že když budeme investovat peníze do těch Eh, nově se rozvíjejících zemí eh, z toho důvodu, že i tam je třeba bojovat proti chudobě, tak narážíme na problém. Protože podle mého názoru je třeba no, tento problém prodiskutovat hlouběji. Před touto schůzí jsem se sešel se zástupci Concord, Velice jsme eh, živě diskutovali o tom, zda je třeba financovat boj proti chudobě v Číně, eh, v Indii, v Brazílii, vzhledem k tomu, že v těchto zemích skutečně ještě žijí stovky milionů chudých. Podle mého názoru je třeba motivovat tyto země, aby eh, změnili distribuci bohatství, eh, které vzniká z velice velkého růstu, někdy vyššího růstu než je 10%, čili je i na nich, aby bojovali proti chudobě. A ne, není, na, není úkolem rozpočtu EU, aby tady prováděla přesuny finančních zdrojů. Ostatně za posledních 30 eh, let Vývoj HDP ukazuje, že z 19 tisíc miliard dolarů růstu jen velice málo peněz se dostane k těm chudým. Tady je určitá páka, kterou bychom měli aktivovat v rozvojové pomoci. Já tady nepředkládám nějaký definitivní závěr, jenom předkládám k úvaze, že tato věc je ještě předmětem další diskuse. Další věc, klimatické změny. Eh, Kodaň a Eh, dále jistě i do budoucna eh, to tak bude. Peníze, které se investují eh, do snížení dopadu klimatických změn na rozvojové země, podle našeho názoru musí být ještě dodatečným zdrojem financí. Já to zdůrazňuji už tady, aby se to nemuselo opakovat stále znovu a znovu. A za čtvrté, to bylo řečeno, je třeba tu pomoc soustředit na ty nejchudší země, jinak je nebezpečí, že proplítváme ty peníze do všech světových stran. Za páté je třeba, aby již probíhající slibné iniciativy netrpěly nedostatkem peněz. A tady mám především na mysli fond eh, pro boj proti AIDS, tuberkulóze, malárii. Tady by se situace mohla odblokovat Vedli jsme diskusy tady v Evropském parlamentu za přítomnosti komisaře Píbalkse, eh, který samozřejmě má na starosti to uvolňování eh, prostředků. Některé země stále ještě blokují eh, svůj příspěvek k tomuto boji a říkají, že je třeba bojovat proti korupci. Ovšem, Boj proti AIDS, tuberkulózy a malárii, to je boj, který je eh, bez poskvrny. Tam není žádný problém, takže nesmíme si plést. pachatelé podvodů a ty, kdo proti podvodům bojují. Eh, dále je tady otázka vyváženosti eh, rozpočtu a komplementarita. Já zdůrazňuji, že EU e, by e, měla mít e, nějaké centrum pro předkládání návrhů, aby bylo možné na vědeckém základě opírat boj proti chudobě, rozvojovou pomoc, poté co DG rozvojové eh, spolupráci bylo spojeno s ECO. Takže to je několik eh, názorů, které vám předkládám k diskusi. Děkuji, dávám slovo panu Stásovi. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velice stručný, protože máme spoždění. Jménem své skupiny chci vyjádřit své, svou spokojenost s návrhy pana Charlesa Gerense eh, k rozpočtu na rok 2012. Zejména jeho první doporučení o eh, zavedení evropské daně na finanční transakce, stejně tak návrh ke snižování chudoby. Myslím, že boj proti klimatickým změnám je zásadně důležitý. A dále nově se rozvíjející země by měly být předmětem diskuse. Dovolte jen jeden bod, který chci uvést jako pozměňovací návrh jménem naší skupiny. Hovořil jste o klimatických změnách, ale nikoli o životním prostředí, pane Garenci. Já chci předložit pozměňovací návrh tak jak to říká návrh 44 a 45, kde uvádíme eh, vazbu, která existuje mezi životním prostředím a rozvojem. Eh, to, je, to zcela odpovídá zprávě účetního dvora a myslím, že tím bude váše zpráva ještě jasnější. Děkuji. Děkuji, na řadě je pan Berman. Děkuji, frau voorzitter. Um... Eh, Děkuji, eh, paní předsedkyně, dovolte pár připomínek. Nejprve musím říct, že zpráva, Čárusova zpráva je výborná. Za prvé eh, ta otázka poplatku na finančních transakcích, to je stanovisko parlamentu, musíme v tomto směru postoupit dál. Členské státy ve svých závěrech z rady Eh, hovořili o světových transakcích. Eh, proč to tam takto uvádějí? Eh, chtějí se vyhnout své odpovědnosti, vědí, že něco takového se nikdy neuskuteční, takže myslí, že nebude evropský poplatek za finanční transakce. Na to je třeba dávat pozor. Za druhé je to otázka Eh, zpřístupnění Fondu pro rozvojové země v boji proti eh, chudobě. Ale tady vznikne problém u budoucího eh, rozpočtu. Bude třeba financovat Eh, i eh, Plus a BAM a eh, my jsme už měli příležitost svá stanoviska si vyměnit, ale je třeba v tomto směru zůstat obezřetní. My socialisté souhlasíme s Bercem, když říká, že je třeba do toho všeho připojit i životní prostředí, environmentální záležitosti. To je zásadní. A teď ty věci kolem chudoby. V Brazílii, Číně a dalších státech žijí, stále ještě žijí ti nejchudší na tomto světě. Ale ono je to problematické říct, že tyto státy eh, jednak toto konstatovat a za druhé říct, že těmto zemím už se pomáhat nemá. Takže možná, že by řešením bylo postupné snižování této pomoci, či případně nějaký systém spolufinancování. A eh, tam bychom mohli říci, že země jako Indie má, dejme tomu, dost eh, prostředků na to, aby si eh, kupovala Jaguáry, takže v tomto směru snad mají i dost prostředků na to, aby mohli eh, zdravotně zajistit své chudé, tak si dát třeba takové období pěti let a mohli bychom také požádat indickou vládu, aby spolufinancovala určité projekty, abychom se vyhnuli tomu, že budeme prostě strkat peníze do černé díry, případně, že budou ty finanční prostředky zneužívány orgány. A další věc, humanitární pomoc a její spojení s rozvojovou pomocí. Těch 10% to je, důležit, to je zajímavý údaj, ale eh, myslím si, že to eh, není tak úplně cesta eh, tím správným směrem. Já si nedomnívám, pane kolego, že tady je možno či záhodno definovat nějaká procenta. Myslím si, že humanitární pomoc bude čím dál tím více zapotřebí v následujících letech, protože urbanizace Terorismus neustále vzrůstá a e, to samozřejmě znamená, že v případě nějaké přírodní katastrofy je zasaženo mnohem více osob. Humanitární pomoc tedy bude mnohem e, nutnější a e, bude také rozsáhlejší. Celé to bude nákladnější, nejenom co se týče zmařených lidských životů, ale také zničení infrastruktury, takže postupné snižování zdrojů, ale žádné úplně vypuštění, to je zatím všechno. E, předsedkyně, paní Teora e, Karos má teď slovo, prosím. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Pan Teokaros, děkuji paní Teo, Teokaros, já chci zdůraznit, že v žádné zemi která vyvíjí e, nukleární zbraně nebo investuje do nějakých satelitních programů, bychom neměli uvažovat o nějaké rozvojové pomoci. E, a to především o rozvojové pomoci pro země, které rozvíjejí nukleární programy. Když mají dost peněz na tyto programy, tak ať tyto finanční prostředky používají případně na jiné účely. Pan Gerenc tady řekl něco zcela zásadního a já velmi ráda konstatuji, že toto sdílíme všichni. Boje proti SIDA, proti tuberkulóze, proti proti malárii. To jsou samozřejmě projekty, které jsou velmi správně financovány. A pak je tady ještě otázka další. To jsou chudoby chudých, to jsou chudoby, které by, mohlo být, které by mohly být řešeny poměrně jednoduchým způsobem. Například eh, eh, ty, ty choroby jako Ήλουμε μάλλον την θανατηφόρο δράση αυτών των ασθενειών. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό... Gastroenteritida a další, tam jde o poměrně malé finanční prostředky, které by umožnily zmírnit eh, utrpení lidí a zmírnit i počet eh, eh, úmrtí, takže tam bychom měli směrovat prostředky. Předsedkyně, děkuji. Na řadě je pan Martin Pennington, zástupce komise. Thank you, man. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem velice vděčný za to, co tady přednesli členové tohoto výboru ohledně rozpočtu. Je zcela jasně nastala doba, kdy se nám připomíná, eh, připomínají ty jednotlivé eh, odkazy na eh, položku číslo čtyři, na oblast číslo čtyři a na to množství prostředků. A já bych tady v tom eh, smyslu chtěl poznamenat, že by, měla být určitý, že by měl být určitý poměr mezi humanitární pomocí a rozvojovou pomocí, protože si myslím, že problém není jenom v tom, že humanitární pomoc má nedostatečné množství prostředků, ale že celková eh, celkově tady rozvojová pomoc i humanitární pomoc neměla k dispozici dostatečný objem prostředků i v minulosti. Já si myslím, že by také nebylo dobré tam konkrétně stanovit nějaké procento na humanitární pomoc, protože se to liší rok od roku. Já myslím, že bychom se spíše měli snažit v jednotlivých rozpočtech zajistit, abychom měli pokryty všechny potřeby, ať už to bude konkrétně bude rozvojová pomoc nebo humanitární pomoc. My máme pocit, že eh, z dlouhodobého hlediska, z eh, hlediska dlouhodobé aplikace by to takto bylo eh, s tím určitým procentem příliš rigidní. Eh, pokud jde o humanitární pomoc, eh, tak tam ty, jako ta konkrétní čísla jsou velice, eh, na nás dělají veliký dojem, to je skutečně dobrý údaj. Dále by mě zajímalo, co tady ještě můžeme si k té Číně, Indii a Brazílii. Já vím, že je to velice obtížná otázka. My už jsme to řešili v zelené knize a jak víte, tak v nejbližší době bude vypracováno sdělení k dopadu eh, rozvojové politiky a tam se budeme věnovat některým otázkám, které zazněly už v zelené knize a budeme tam činit jasné návrhy. Myslím si, že návrhy, návrhy budou především reagovat na některé obavy, které zde byly vyjádřeny ohledně malých a středních podniků a jejich uh, přístupu k, soukromému, k soukromým finančním prostředkům. My chápeme, bereme na vědomí, že toto je velice důležitá oblast v rámci rozvojové pomoci a já doufám, že se nám podaří tady zareagovat nějak i na otázku dopadu roz, rozvojové pomoci. Já jsem skutečně uh, pozorně naslouchal tomu, co řekl pan Michel už před několika minutami a já doufám, že v několika následujících letech eh, se nám podaří lépe demonstrovat skutečné úspěchy a skutečný dopad naší pomoci. V neposlední řadě eh, vy asi všichni víte, že teď eh, projednáváme nový organigram, to by asi reagovalo na obovu pana Gerence ohledně nových aspektů rozvoje politiky a strategického myšlení. Děkuji. Merci. Děkuji. Pan Kerens má teď slovo stručně, aby mohl učinit závěry. Děkuji, paní předsedkyně. E, myslím, že jsem opravdu tedy e, tady věci rozbouřil, když jsem řekl, že ty nové země již nepotřebují pomoc pro správu věci veřejných. E, diskuze k tomu se rozběhla a každopádně mě to ujišťuje v tom, že Eh, kolegové zprávu četli, eh, kolega Berman konkrétně, ale u toho je to vždycky jasné, takže i když, dejme tomu, se mnou kolegové nesouhlasí, tak já vnímám jako pozitivní skutečnost, že vzali eh, důkladně tuto zprávu na vědomí. Chci říct jednoznačně jednu věc. My máme chudobu i uvnitř svých vlastních hranic a proti takovému typu chudoby jsme nebojovali tak, že bychom na to brali peníze z Fondu pro eh, rozvoj. Jsou tady E, země, které e, nové ekonomiky, které mají dost zdrojů a ať mi kolegové vysvětlí, proč máme dávat peněze, peníze politikům, kteří jsou neschopni své vlastní finanční prostředky dávat lidem, kteří jsou nejchudší. Já jsem připraven tuto rozpravu s těmi nově rostoucími ekonomikami zahájit a chtěl bych také e, paní kolegyni poděkovat v tom smyslu, že jsou to tyto země a jejich eh, představitelé, kteří za to nesou odpovědnost. A teď vztah mezi humanitární pomocí a rozvojovou pomocí. Jistě musíme mít vždy prostředky, abychom reagovali na urgentní situace, ale pokud dělíme, eh, skutečně činíme rozdílu mezi humanitární pomocí urgentního charakteru a E, spoluprací v oblasti rozvoje, tak si e, uvědomíme, že ta první e, politika, která se týká humanitární pomoci, je většinou odpovědí na určitý neúspěch, na určitý Eh, na eh, zmírnění určitých škod a zatímco ta druhá je investice do budoucna. 10 humanitární pomoci, 90 eh, spolu, pomoci v oblasti rozvoje, tak mi to připadá dobré. A e, chci ještě říct, že jsem tady neslyšel nějaké záporné stanovisko k tomu, co jsem e, napsal ohledně finančních transakcí, to beru na vědomí. A ještě bych se chtěl vrátit k problematice e, nově rostoucích ekonomik. Já nejsem proto, abychom věci skončili z jednoho dne na druhý, ze dne na den, ale postupně musíme Eh, tedy eh, tady tyto státy postupně přesvědčovat, že oni sami na sebe musí vzít svou odpovědnost eh, tyto rychle rostoucí ekonomiky. Takže pokud souhlasíte, tak to můžeme takto hezky ukončit. Předsedkyně, pozměňovací návrhy můžete předkládat do 5. května v 17, do 17 hodin. A teď máme před sebou bod 7 na pořadu jednání a tím je diskuze 68 pozměňovacích návrhů k eh, návrhu zprávy eh, pana eh, Charlesa Gerence ohledně budoucnosti rozpočtové podpory Evropské unie pro rozvojové země. Takže pane Garenci, máte znovu, znovu slovo k tomuto významnému tématu. E, děkuji. Chci hned předeslat, že tady nechci diskutovat o těch 68 pozměňovacích návrhů zích, e, k tomu nemám nejmenší chuti. Chtěl bych jenom e, stručně obecně tyto návrhy představit. Těch 68 pozměňovacích návrhů se pohybuje mezi euforií a skepsí. Pohybuje se mezi pře, Eh, háněním ohledně eh, přeceňováním rozpočtu a eh, opačným stanoviskem. Takže takhle můžeme vlastně stručně charakterizovat pozměňovací návrhy, které byly předloženy ke zprávě, kterou jste mi svěřili. A já bych chtěl konkrétně postupovat následujícím způsobem. Váhám u celé řady pozměňovacích návrhů. Proč? Protože to dozování eh, mezi eh, takovou tou odvahou a opatrností není vždy eh, šťastné. Pokud odmítneme určité pozměňovací návrhy, ve kterých autor zdůrazňuje opatrnost při výkonu rozpočtu, tak mu nemůžeme než dát za pravdu. Ale pokud je to jediný charakteristický rys jeho postupu, tak s tím mám problém. Já myslím, že určitá rizika je třeba na sebe brát, je třeba je přijmout. Pokud tedy budeme eh, tuto práci vykonávat, aniž bychom eh, nějaká rizika na sebe vzali, tak to můžeme rovnou zabalit. Eh, rozvojová pomoc se vlastně konkretizuje mm, vlastně v takové velice komplexní situaci, nedostatečném vládnutí. A tady bych se chtěl ještě odkázat Eh, na eh, to, co se říká o sklenici do poloviny plné, která je lepší než ta, která je z poloviny prázdná. Řekl bych to asi takhle. Pokud je sklenice z poloviny plná či z poloviny eh, prázdná. Obsah sklenice je naprosto totožný v obou případech, ale pokud sklenice je na pol, z poloviny prázdná či z poloviny plná e, předmětem dalšího naplňování, tak je třeba se na věci dívat jinak, než kdyby ta sklenice z poloviny prázdná či z poloviny plná e, měla tendenci se začít vyprazňovat. Ty dvě situace nejsou totožné. Pokud jste v nějaké dynamice, kdy se věci zlepšují, tak je to něco jiného, než když se nacházíte v dynamice, kdy se situace zhoršuje. Takže tady je třeba to nechat na Evropské komisi, která musí provádět své programy a ta by měla zhodnotit ta rizika, která je, třeba, je možné ještě na sebe vzít. Řekl jsem, že většina pozměňovacích návrhů se pohybuje mezi e, e, euforií a skepsí. Chtěl bych zároveň připomenout, že během jednoho předchozího setkání jsem říkal, že v oblasti pomoci, rozvojové pomoci existuje od minulého století určitá série událostí, které můžeme vlastně e, hodnotit. Nejprve to byla dekolonizace, potom jednoduchá nějaká pomoc. E, potom následoval takový paternalistický přístup. Následně v tom dalším období bylo prakticky e, zakázáno hovořit o nějaké podmínečnosti. E, komise učinila přítrž tomuto přístupu, který bych nazval nezodpovědný a komise měla, byla dost moudrá na to, aby tady e, začala uplatňovat určitou inteligentní podmíněnost, potom proběhla decentralizace a e, rozpočtová pomoc se tedy e, zapisuje do této logiky. Jistě je třeba zlepšit vládnutí a kontrolu a správu rizik, řízení rizik, to je nevyhnutelné, ale zároveň je tady ještě princip přiměřenosti a tady bych si s dovolením E, osoboval právo sdělit vám jednu svou velkou obavu co se v současné e, době děje s tím globálním fondem boje proti SIDA, malárii a tuberkulóze. Řekl jsem to již e, proti AIDS, tuberkulóze a malárii. Byly tady vlastně Eh, určité finanční prostředky znehodnoceny, byly zneužity, ale to by nemělo vést dárce k tomu, aby učinili přítrž eh, těmto eh, příspěvkům. Někteří říkají, že v roce 2011 by se s tím vším mělo skončit, pokud tedy toto Eh, získá navrh, tak samozřejmě zaplatí za toto rozhodnutí chudí a nemocní. A chtěl bych ještě znést otázku k otázce samé. Je třeba se podívat eh, na kritickým okem na eh, tedy k autorce pozměňovacích návrhů a tady bych byl rád, kdyby bylo řečeno, které pozměňovací návrhy by mohly spochybnit eh, kapacitu eh, komise finanční prostředky poskytovat. Takže eh, moje otázka zní, zdali některé pozměňovací návrhy nejdou proti funkčnosti celého toho režimu. Děkuji, pan Greko má slovo. Děkuji, pane předsed, paní předsedkyně, a děkuji, pane Gerenci. K tomuto tématu už jsme diskutovali eh, na předchozím zasedání tohoto výboru. A také já jsem zpravodajem ke stejné otázce, a to na parlamentním eh, schromáždění AKT Máme se sejít eh, v Budapešti opět za dva týdny. Tedy pokud jde o úvahy pana Garence, také na předchozích zasedáních AKT jsme konstatovali, že pozice eh, se vyvíjejí mezi dvěma extrémy. Na jedné straně euforie a na druhé straně skepse nadšení a odmítání. Mezi těmito extrémy se eh, pohybují nálady. A myslím, že je na čase, aby rozvojová politika přijímala určitá rizika a odvažovala se eh, k určitým změnám. Já, spatří, já patřím spíše do té skupiny těch odvážných, těch, eh, nechci ani říkat, eh, lidí s euforií, protože euforie to je možná trošku silné slovo, ale prostě řekněme, patřím eh, k, do té skupiny, kde máme určitou odvahu. Odvaha je lepší slovo než euforie. Ovšem za dvou podmínek. Za prvé, že je třeba skládat účty v určitém okamžiku je třeba jasně říci, jak věci fungují, jak funguje rozpočtová podpora a současně mít i určitou schopnost reakce. Jinými slovy, eh, být ještě odvážnější v tom smyslu, že zlepšujeme fungování. A když je to zapotřebí, vnést určité korekce, když zjistíme, že některé věci nefungují náležitě. Jedenáct pozměňovacích návrhů předkládám právě v tomto duchu. To by byla vlastně taková jakási šestá část pozměňovacích návrhů, o kterých hovořil pan Gerens. A já myslím, že tyto návrhy eh, jdou v tom duchu odvahy, ale v duchu kontroly. Za prvé je tady určitá postupná gradace, eh, postupnost, kdy se eh, určité podmínky podpory nahrazují jinými postupně. Postupně některé aspekty nabývají větší váhy a centrální úlohy. Jinými slovy, nemůže tady být jedna výlučná podmínka, která by vylučovala jiné formy pomoci. vyhýbat se podmíněnosti. No, to asi ano, protože jde přece o rozpočtovou pomoc. Ale současně je třeba hledat také určité pobídky, aby takové prostředky se zaměřovaly skutečně na eh, boj proti chudobě, boj proti určitým chorobám, poskytování zdravotní péče, školství a podobně. Vracím se k diskusi, kterou jsme vedli již dříve využít rozpočtové podpory k tomu, aby se posílily veřejné složky, aby se podporovalo vládnutí, aby se také podporovaly správní kapacity. A konec konců my, Evropský parlament, se přece v rámci EU dožadujeme Eh, úlohy eh, skládání účtů. Požadujme to tež v těchto zemích, aby eh, se skládaly účty parlamentu, místnímu národnímu parlamentu, ale také občanské společnosti. Jinými slovy, je třeba posílit určitou schopnost jednat ze strany vlády, ale současně chceme, aby tato činnost byla pod kontrolou těmi partnery, kteří existují eh, v dané společnosti, to jest jednak parlamentem, jednak občanskou společností. Děkuji. Děkuji vám, pane sta. A nyní má slovo pan Stas. Máme spoždění, prosím, apeluji na vás. Eh, Děkuji. Jakožto zpravodaj eh, stanoviska v ve výboru pro kontrolu rozpočtu eh, Vím již eh, z jednání Kokobu, že tady existují takové oscilace mezi euforií a skepsí, mezi eh, přijímáním a odmítáním, euforií a odmítáním. Takové nálady v, v našem výboru Kokobu se orientují spíše k, k té skepsi. Ovšem ve výboru eh, regionálního rozvoje eh, je tomu zase naopak a proto bych řekl, že mé stanovisko je relativně vyvážené. Na jedné straně odvážné poskytování eh, prostředků, ale na druhé straně mít také určité pojistky to je velice důležité pro eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu. Pokud je o náš konkrétní výbor, já, mám, eh, já jsem spolu podepsal 11 pozměňovacích návrhů, eh, kde jsem spoluautorem a vlastně bych řekl, že jsme tam ve stejném duchu jako mm, pan zpravodaj Garance, návrh, návrh 40 a také návrh 42. To jsou dva návrhy, které žádají, aby se zvýšila autonomie, tedy samostatnost zemí, které dostávají pomoc. Ve vaší zprávě, ale i v dalších zprávách se o tomto často hovoří. Přejeme si, aby tyto země mohly spolu s vlastním parlamentem připravit strategie, aby tady nebyla, nebyl vertikální vliv Eh, komise, aby tyto země také měly co říci. Ostatně nejenom tyto země, ale také jejich eh, občanská společnost. Dále eh, pro nás je důležitý návrh 59, který jde jasným směrem jako diskuse o předchozí zprávě. Má se ještě poskytovat rozpočtová pomoc těm zemím, které mají hodně ropy nebo hodně surovin. Ano, můžeme samozřejmě uvažovat o takovém postupném snižování, o jakémsi phasing out. Proto jsme eh, předložili takový pozněvací návrh. A dále návrhy 21-22. Říká se, že rozpočtová pomoc by vždy měla být dočasným řešením, přechodným řešením až do té chvíle, kdy země, mm, které tuto podporu dostávají, jsou schopny sami si vygenerovat dostatek rozpočtových zdrojů a sami financovat eh, svůj rozpočet. To je konečně naším končním cílem. Děkuji. Děkuji, pan Kastler. Ja, vielen Dank. Ich möchte das erst... Děkuji. EPP bych chtěla panu Garencovi poděkovat za jeho práci. My jsme na tom spolupracovali vlastně eh, také na některých těch pozměňovacích návrzích. A já bych chtěl tady zmínit několik kritických bodů, včetně kritických poznámek na adresu komise. Já si myslím, že monitorování a eh, hodnocení to je něco, co se zdá, že jaksi je tam úplně vynecháno. Komise říká jenom assessment, hodnocení, ale já myslím, že my skutečně musíme zajistit, aby to bylo skutečná kontrola, aby existovala skutečná kontrola. Já myslím, že pan Gerenc jde velice správným směrem eh, v tomto svém dokumentu, budeme ho moci podpořit a myslím, že bychom tam mohli zdůraznit několik věcí, například pobídky pro podporu rozpočtu. Já myslím, že tam nemůžeme hovořit jenom o, o negativních věcech. Já mám osobně s tímto určité osobní zkušenosti a mám určité kritické poznámky k podpoře rozpočtu, protože pokud to budete chtít takto dělat dále, tak budeme muset také vytvořit nějaké pobídky, jako například ta severoafrická strategie ze strany komise. To je dobrý způsob, jak něco takového udělovat. A za druhé budování kapacit. Uh, Tady bychom měli jak se přinášet nové myšlenky, snažit se podporovat určité eh, věci. Já si myslím, že to je důležité především v určitých odvětvích a já to tak, eh, také ve, své, ve svých pozměňovacích návrzích formuluji. Eh, potom pokud jde o ty daně a další pomoc do roku 2020, tak já myslím, že se musíme soustředit na to, abychom, se podívali, abychom těmto, věc, těmto zemím pomohly vytvořit vlastní udržitelné finanční rámce, aby mohly budovat vlastní rozvojový eh, a udržitelný systém. Tak, aby potom nepotřebovali naši podporu. A tímto se musíme společně zabývat a vytvářet nějaké pobídky pro ty další země, aby se toho skutečně takto eh, účastnili. Já myslím, že tak by to mělo větší význam. Děkuji. Děkuji a dávám slovo mm, Evropské komisi paní Nikoleta Merlo. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Komise má skutečně velkou radost z toho, že tento výbor uznává, jaký je význam podpory rozpočtu a jaký má dopad na slaďování, harmonizaci a vlastní účast těch třetích zemí. Komise hraje velice aktivní roli v této oblasti, protože podpora rozpočtu bude nadále velice důležitým nástrojem i do budoucna. Spousta prvků té současné praxe se prokázala jako dobrým, jako dobré prvky a měly by tady se nadále používat i v budoucnosti, v budoucnosti politice. EU. Eh, e Já bych chtěla tady zboroznit, které jsou to ty oblasti, ve kterých se evropská politika dále rozvíjí. Podpora rozpočtu nadále bude zajišťovat vysokou předpověditelnost a bude zdůrazňovat strategie roz, rozvoje, které, kterých se účastní přímo ty jednotlivé země. Komise i nadále eh, chce podporovat operace v oblasti podpory rozvoje a bude poskytovat finanční prostředky pouze, pokud se splní všechny podmínky a bude dosaženo výsledků. Komise chce stavět na svých zkušenostech tak, aby nadále podpořila, posílila tento, tyto procesy tak, aby podpora rozpočtu skutečně přispěla k dosažení určitého, eh, určitých výsledků, abychom také tyto dosažené výsledky mohli lépe a uměli lépe sdělovat. Za druhé, komise soustředí s tím, že je velice důležité posílit politickou odpovědnost této oblasti, tak abychom skutečně vytvořili skutečné procesy, které eh, začlení aktivně všechny hráče. Tento přístup založený na větší účasti těchto třetích stran bude naprosto, naprosto zásadním proto, abychom posílili i Eh, kapacity těchto dalších institucí ve třetích zemích. Komise také chce pocílit rámec pro kontrolu rizik, pokud jde o podporu rozpočtů, a to v souladu s doporučením eh, nedávné zprávy účetního dvora. Pokud jde o člán, podceňovací návrh 20, tak bych chtěla zdůraznit, že existuje důležitá zpráva, která eh, vyzývá komisi k tomu, aby nadále zlepšovala svůj přístup pro, v zájmu toho, aby podpora rozpočtu eh, dále dobře fungovala a rozvíjela se. Nicméně nic se tam neříká o eh, třeba řešení situace, kdy dochází ke zneužívání těchto fondů, korupci a tak dále. Samozřejmě mobilizace eh, domácích kapacit, vnitrostátních kapacit těchto zemí je velice důležitá pro snížení eh, chudoby a tak dále, ale také proto, aby se posílil, posílila role občanů v těchto zemích. A komise na tuto oblast tady velice eh, silně klade důraz. A to mm, také ve vztahu těch kritérií pro nárok na tuto pomoc. Také klademe důraz na politický dialog, Eh, skutečné odhodlání k reformám a tak dále. Samozřejmě všechno v kontextu té, které země. Samozřejmě eh, v kontextu té mobilizace vlastních zdrojů těchto zemí bych chtěla říci, že je velice důležité, abychom vzali v úvahu vždycky kontext té jednotlivé země, eh, to se týká například pozměňovacího návrhu číslo 51 a my souhlasíme s tím, že takový přístup může skutečně eh, přinést velkou přidanou hodnotu, pokud jde o transparentnost a řízení těchto eh, vlastních zdrojů. A proto by se to mohlo také opodstatnit. Možná to není nejlepší řešení, jak to říká pozměňovací návrh číslo 51, ale tady podpora rozpočtu není jediným eh, nástrojem, který Evropská komise používá této oblasti, takže je tam celá řada takovýchto nástrojů, které musíme vzít v úvahu. So, I will give the floor. Tak. Dám slovo teď panu Garencovi, aby za, ve dvou minutách schrnul a uzavřel. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že v úvodním slově jsem to hlavní již řekl. Možná bych si dovolil navrhnout metodu, abychom eh, mohli dospět k nějakému závěru Eh, navrhl bych zpravodajům, eh, kteří jsou jistě naplněni dobrou vůlí, abychom si sedli kolem eh, stolu a dospěli k nějakému kompromisu ohledně pozměňovacích návrhů. Některé z nich mi připadají trochu, jako že jdou příliš daleko, ale myslím, že to ještě projednáme. Teď jsem také Eh, jak jsem řekl, v očekávání toho, co mi komise sdělí eh, ohledně těch pozměňovacích návrhů, které by se mohly stát jako největší překážkou eh, pro realizaci našich hlavních cílů. Tam, kde by tedy politika se stala neoperativní, přes nějaké ty přijaté, případně přijaté pozměňovací návrhy, tak tam bych rád, aby nám, nás na to vhodným způsobem komise upozornila. Takže takže děkuji, děkuji eh, všem spolupracovníkům a sekretariátu výboru. Myslím si, že ta diskuze také nás výrazně obohatila. Tento téma má zásadní význam. Předsedkyně, děkuji. Hlasovat eh, o této zprávě budeme 25. května. A teď už máme před sebou naše dnešní hlasování. Je to bod 9 na pořadu jednání. Budeme tedy hlasovat nejprve o návrhu stanoviska vypracovaného Izabelou Levin. Máte všichni své hlasovací karty? Uděláme si nejprve malou zkoušku buďte tak laskavi a e, vložte do zařízení své hlasovací karty, abychom viděli, jak to funguje. Takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ne. Tak. mus, musíme skončit před půlnocí. Program máme velmi, velmi bohatý. Dva dvacet poslanců hlasovalo, pouze dv... takže ano, dobře, je to v pořádku. Oui. Ah oui. Donc on peut voter. Můžeme hlasovat en bloc, nevím, jak eh, to vnímají ostatní frakce, ale my tady máme plusy. Ano, právě jsem vám to chtěla navrhnout, říká předsedkyně, není tady k tomu, eh, není proti tomu nic, takže budeme hlasovat en bloc. Ne, nejde to. Dobře, takže pozměňovací návrh 1, zpráva Izabel Levin, eh, zvednutím ruky hlasujeme.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 Čtyřka se e, ruší, pětka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Šestka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Sedm, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď budeme hlasovat závěrem o celém návrhu stanoviska takto pozměněného elektronickou cestou. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Takže stanovisko je přijato jednomyslně 23 hlasy. No, kolegyně tady není, říká paní předsedkyně. A teď je tady před námi další zpráva kolegy Svensona. Je to návrh stanoviska, který vypracoval pan Svensson. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dvojka. Kdo je pro? Kdo je proti?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 šestka. Takže to e, paní e, předsedkyně jedička byla přijata, takže e, tento pozměňovací návrh je nadbytečný. Ano, předsedkyně, ano, souhlasím. Takže ústní pozměňovací návrh je přijat, šestka se ruší a teďko sedmička. Hlasujeme o sedmém pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Osmička. Pozměňovací návrh číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Devítka. Pozměňovací návrh číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo téměř nehlasuje, takže to zkontrolujeme elektronicky. Devítka. Nehlasovali jste, tak elektronicky zahajuji hlasování. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 9. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Návrh je přijat 19 hlasy proti čtyřem, nikdo se nezdržel. Desítka, kdo je pro? Kdo se zdržel? Pardon, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Jedenáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dvanáctka. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Sekretariát mi naznačuje, že tady máme před sebou kompromisní pozměňovací návrh a pokud by ten byl přijat, tak ty ostatní se ruší. 18. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kompromisní pozměňovací návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat.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 Kdo se zdržel? Zamítnuto. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 30. Dílčí hlasování. První část. třicítka, dělčí hlasování, první část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? Tady ovšem tato druhá část eh, odpadá v případě, že první neprošla. Dobře, takže teď budeme hlasovat elektronickou cestou o takto pozměněném návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Ještě všichni nehlasovali. Ještě jeden hlas. Takže končím hlasování. Návrh stanoviska byl přijat jednomyslně 22 hlasy.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 proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis D pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 17 17. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 20 pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 21. Ústní návrh. Je tady nová verze. Návrh 21 ústní, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 22. Dílčí hlasování, první část, kdo je pro? návrh 21. Kdo je pro? My jsme hlasovali o e, ústním návrhu a já jsem zapomněla pak dát 21, e, o kterém hlasujeme nyní. Čili kdo je teď proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 22, dílčí hlasování. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. No, musíme to tady. Je to elektronicky. Druhá část návrhu 22. Elektronické hlasování je zahájeno. Končíme hlasování. Adopci. Schváleno, ano. Om, prom, omlouvám se. Návrh 23, dílčí hlasování. První část pro, proti, zdrželi se, ověříme. Elektronicky první část návrhu 23 zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Schváleno. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se? Přijato. Návrh 24. Pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 25. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 26. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 31. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Návrh 32. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 33. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 34. Pro Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 35 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 36 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 37 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 40, dílčí hlasování, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. Kompromis C. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh eh, kompromisu B. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 44. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme? Dobře. Návrh 44. Elektronicky ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 45. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Tak, návrh 7. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh ústní od zelených dílčí hlasování a ústní návrh se týká první části. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. Pro? Tady je trošku zmatené. Mm, mělo být jedno hlasování, ne dvojí hlasování. Já myslím, já myslím, že bude jedno hlasování, ale oni jsou tady dvě části. Takže druhá část návrhu devět, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno.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 Bon, d'accord. On vote, on vote les citations. No a teď budeme hlasovat eh, v jednom bloku návrhy 1 až 6 v další části pro, proti, zdrželi se schváleno. Šestka lépe řečeno padá. A teď budeme hlasovat o celé zprávě elektronicky. Hlasujeme o celé takto změněné zprávě. Zahajuji hlasování. Eh, končíme hlasování. Eh, schváleno. It was my fault. Um, I changed the methodology. Il n'y a pas de questions tak nejsou žádné otázky do bodu různé, tak já vám mohu ohlásit, že příští zasedání našeho výboru bude v Bruselu 24. května a eh, od 3 hodin a pak následující den eh, dopoledne od 9 do 12.30 a pak od 15 do 18.30. Nyní v tomto sále pokračuje ještě schůze koordinátorů. A já prosím, aby ti, kteří nejsou koordinátory, opustili sál. Oui, je les invite je quitter la